Vážení kolegové, pokud dovolíte, zahájíme schůzi, protože čas utíká a máme toho hodně. První bod dnešního dne, tedy bod 10, je prezentace projektu ESPON Evropa v roce 2030 budoucí územní politika. Máme zde tři řečníky, kteří zastupují ESPON. Je tady Peter Melby, ředitel ESPONu, odborník eh, z Polska Jacek Šlachta a Andrew a to je taky trošku problém. Já tady mám šílenou zkratku MCRIT, takže Andrew nám asi hned na začátku vysvětlí, co toto MCRIT vlastně je. Každopádně asi začne Pítr, takže e, máte slovo, můžete zahájit prezentaci. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát výboru za to, že jste nás přizvali k tomu, abychom vám představili velmi zvláštní, velmi zajímavý projekt pro parlament na téma budoucí územní problematiky. Na začátek dovolte nějaké podkladové informace, abyste chápali, proč se 31 zemí rozhodlo tento projekt vytvořit. Myslím si, že se zkrátka dívali na budoucnost jako na velkou výzvu. Máme tady krizi a její asymetrické dopady, máme tady eh, změnu klimatu, která také různým způsobem ovlivňuje různé regiony a města. Máme tady globalizaci pokračující, eh, jsou tu demografické změny, stárnoucí Evropa, velké migrační toky různého druhu směru a povahy. Máme zde různé výzvy v oblasti energetiky, eh, propojení Evropy k mm, propojení Evropy v rámci zajištění budoucích dodávek. A potom samozřejmě teritorium Evropské unie se kousek po kousku rozšiřuje a musíme myslet na konexe, musíme myslet na Eh, různé možné reakce na tyto vnitřní disparity mezi jednotlivými frakcemi v Evropě v tom smyslu tedy, že prostřednictvím těchto rozšíření se i tyto budou zvětšovat. A eh, to je asi zásadní myšlenkový pochod tvůrců politiky, kteří rozhodují o tom, eh, jaký druh projektů bude ESPON vlastně řešit. A naše výzva pak je konkrétně provádět projekt eh, Evropa v roce 2030 budoucí územní problematika. Na tomto místě je důležité zdůraznit, že se jedná o dopřednou studii. Je založena na přesvědčení, že ačkoliv teritoriální struktury jsou dlouhodobé a mají dosti značnou setrvačnost, můžeme prostřednictvím toho, že budeme jednat chytře a prostřednictvím toho, že budeme mít jasnou dlouhodobou strategii, rozhodovat už dnes a zajistit vliv těchto rozhodnutí do budoucna. Například co do území, které předáme dalším generacím. A to je, myslím, základní součást našeho myšlení. Tento projekt, jak už bylo řečeno, se zabývá příspěvky k kontinuálnímu politickému rámci pro lepší pochopení e, naší budoucnosti v dlouhodobém horizontu. Takže jde o kreativitu, jde o formulování vizionářské, abych tak řekl, vize strategického charakteru, která bude fungovat jako referenční rámec, nebo jak říkají Němci jako předloha, pro další diskuse v oblasti politiky, nejenom pro politiku soudržnosti, ale i pro další sektorální politiky, které mají tento druh vlivů. Takže vlastně celý tento řídící výbor eh, by v ideální situaci eh, měl jasnou a silnou teritoriální vizi, v rámci které bychom jasně řekli, jakým způsobem se budou ovlivňovat rozhodnutí v oblasti územní politiky a jaké budou mít dopady. Takže takový je rozsah eh, tohoto projektu, eh, pokud jde o to, na čem se shodla monitorovací skupina. A eh, dovolte mi ještě zmínit dvě věci. Jednak tento projekt je projekt, který probíhá v pěti krocích. První krok se týká analýzy stávající situace v EU na jejím území, poté vypracovávání základních scénářů do roku 2050. To je samozřejmě spíše kvantitativní cvičení. A tým, který se jim zabývá, ten vám za chvilku představím, Eh, vytváří v rámci třetího kroku i různá, různé teritoriální scénáře. Jsou to tři alternativní scénáře, eh, na kterých pracujeme. A poté na základě těchto poznatků chceme vypracovat teritoriální územní vizi pro Evropu v roce 2050. Samozřejmě není to vědecký proces. Eh, jde o politickou debatu, která, jak doufáme, zaangažuje mnoho různých zúčastněných stran, včetně mimo jiné Evropského parlamentu a tohoto výboru, eh, která snad povede k nějakému konsenzu, k nějakému jaksi aktivnímu angažování těchto aktérů v eh, oblasti územní politiky. Je to velmi složitý projekt, to už jste asi poznali sami. Nicméně ehm, my to stejně zkusíme a uvidíme, Eh, do jaké míry se nám zadaří splnit záměry naší monitorovací skupiny. A potom ten pátý krok, ta pátá fáze je, jak se tam vlastně dostaneme. Takže tím se vlastně vracíme k dnešku a zaměřujeme se na to, jaká politická rozhodnutí by nás mohla posunout v rámci evropského území směrem za tou vizí. Eh, je to svým způsobem vlastně velmi standardní eh, cvičení strategického plánování, je to takový standardní model. Nicméně o tom více za chviličku. Chtěl bych pouze říci, eh, jak už jsem nastínil, jde o participativní přístup, takže jde o řízení se scénáři, ten projekt už je dosti vyzrálý a v současné době zahajujeme dialog s různými zúčastněnými stranami v tom kontextu, jak jsem jej nastínil. Proběhne několik seminářů, eh, kromě toho máme diskusi dnes eh, u vás tady na pořadu jednání. Eh, asi uspořádáme také nějakou větší konferenci někdy z jara příštího roku. A rádi bychom samozřejmě přizvali i poslance z tohoto výboru, abyste se tam přišli jako aktivní partneři v dialogu podívat. Tak, tolik z mé strany vše. Eh, řeknu jenom to, že dám teď slovo dvěma partnerům v tomto projektu. Eh, na, jsou to naši smluvní partneři, smluvní partneři Esponu. Eh, jedná se celkově o konsorcium 11 institucí, 11 partnerů z různých částí Evropy. A jako první tady nalevo paní, pa, pan Andrew Uliet z MCRIT, já vám neřeknu, co to znamená, to vám řekne on, jak doufám. A po něm náš polský kolega, eh, profesor Jacek Šlachta, eh, si vezme slovo a věřím, že vám oba eh, své pole působnosti vysvětlí sami. Děkujeme vám, Pítre. Takže prosím, pane doktore Andrew Ulide, vysvětlete nám, co ta vaše společnost, která pokud vím, je velmi eh, aktivní eh, na poli infrastruktury, vysvětlíte nám tu zkratku a potom pan profesor Šlachta z eh, ekonomické, z hospodářské fakulty v Polska, z Polska. Takže prosím, Andrew Ulit. Děkuji vám. Dobrý den. Já jsem Andrew Uliet z MCRIT, což je soukromá konzultační firma v, Bal- v Barceloně. Znamená to multi-criteria. Eh, jsme eh, firma soustředící se na analýzu nákladů a přínosů, cost benefit analysis a související věci. Spolupracujeme s univerzitami, výzkumnými institucemi a konzultantskými firmami eh, v celé Evropě a podělíme se i na tomto projektu. V rámci své prezentace se zaměřím na tři různé věci. Jednak eh, teritoriální dynamika od teď do roku 2030, za druhé analýza scénářů eh, pro Evropu v roce 2050 a nakonec bych rád prohovořil o tom, co by mohla být nová generace politiky soudržnosti. A to je ta nejsložitější otázka, proto jsem tak rád, že tady je pan profesor Šlachta, který vám představí naše, naše zjištění a naše další nápady a myšlenky, které se týkají tohoto tématu. Takže se do toho pustíme. Eh, abychom mohli předvídat budoucnost, používáme celou řadu Eh, prognostických modelů pro rok 2030 i 2050. A ty modely jsou pro různé sektory. Pakliže bych chtěla, abyste si zapamatovali alespoň jednu věc, tak to bude tento snímek, který vidíte na obrazovkách. Je to asi první hospodářská prognóza na regionální úrovni v Evropě po krizi. Tato prognóza proběhla za předpokladu základních podmínek, to znamená politika bez změny, aktuální trendy bez změny, takže nic dalšího by se nestalo. Ehm, pokud jde o vývoj věci, tak takto by to vypadalo z hlediska regionálně hospodářského. Jak vidíte, Celkově by eh, rostlo HDP o 1,89% od teď do roku 2030, což je umírněný růst. Není to příliš nízké, nicméně bylo by zde 45 regionů, kde růst HDP je každoročně méně než 1%, průměrně tedy. To jsou tedy regiony, které jsou na mapě žluté nebo červené. Eh, modře pak máte eh, světle modře, pak máte regiony s nízkým růstem a tmavomodře máte ty regiony, kde je růst 1,5 až 2 HDP. Podíváme-li se na celkovou situaci, tedy na celkové ty závěry těchto prognóz, jsou zde dvě důležitá zjištění. Jednak eh, na jihu Evropy je mnoho regionů, které nebudou schopny se vypořádat s krizí do roku 2030, což znamená, že tam můžeme očekávat velmi, velmi špatnou situaci. Takže tam ta obnova bude velmi pomalá. Podle eh, našich předpovědí bude dokonce ještě pomalejší, než tak, jak to předpokládají jiné studie třeba na národních úrovních. A druhý poznatek je, že východoevropské regiony nerostou rychleji než evropské sousedství. Což znamená, že ten proces vyrovnání se mezi jednotlivými částmi Evropy nebude tak významný, výrazný jako v minulosti. Takže to jsou dva závěry, nechci jim říkat negativní závěry. Jsou to zkrátka závěry, které předpokládají, že se nic dalšího nestane, že ta evoluce bude probíhat běžným způsobem. Ono je vlastně nepravděpodobné, že by se něco takového stalo eh, až do roku 2030, ale pravděpodobný scénář pro příštích pár let to je. Podívejme se teď na eh, porovnání s nejnovější předpovědí, nejnovější prognózou eh, Mezinárodního měnového fondu, která se zaměřuje pouze na rok 2017, nikoli v rok 2030, tak vidíme, že předpověď těchto institucí ukazuje ještě horší výsledky pro ten středomořský region tam je dokonce negativní růst. Nicméně e, pro východoevropské regiony je ten vývoj lepší. V analýze, kdy porovnáváme obě tyto prognózy, vidíme, že jsou v podstatě konzistentní a to daleko více, než se na první pohled zdají. Dokážeme si představit, že já nevím, třeba ten červený graf by byl typický jihoevropský region a to modré by byl typický východoevropský region. A vidíte, že v podstatě obě předpovědi, to znamená i předpověď MMF do roku 2017 i naše předpověď do roku 2030 v podstatě korelují, takže svým způsobem můžeme říci, že náš základní eh, předpoklad pro prognózu eh, se pohybuje v rámci eh, obvyklých mezí. Naše prognóza je asi podrobnější, protože se zaměřuje na regionální úroveň, možná proto je pesimističtější. Podívejme se na demografický vývoj do roku 2030. Zde vidíme potvrzení mnoha dalších prognóz v tom smyslu, že červeně a tmavočerveně jsou vyznačeny regiony, kde dochází k vylidňování, eh, takže je to v podstatě populace na stejné úrovni, jako je dnes, ale pak jsou zde eh, i východoevropské regiony a regiony v Německu, které se vylidňují. Takže je to takový ten obvyklý přesun z venkova na, eh, do, do, do města a z východu na západ a na sever. Podíváme-li se na stárnutí populace, to je společný trend pro celou Evropu. Nicméně to není problém v tom smyslu, jakým je vylidňování problém pro jednotlivé regiony. Stárnutí je jiný aspekt, který vyžaduje jinou politiku, ale není sám o sobě problémem. Není to takový problém, jakým by mohlo být vylidňování nebo eh, nezaměstnanost. Takže, abych to schrnul, eh, ze všech těchto analýz vidíme, že budeme žít v Evropě rostoucích regionálních nerovností. Na této mapě vidíte vývoj za poslední roky. Modře jsou regiony, které rostou nad průměr, červeně jsou regiony, které rostou ale pod průměrem. Takže Evropa vlastně e, roste a východoevropské regiony rostou rychleji než země našeho sousedství, ale do budoucna předpokládáme něco jiného. Regiony se silnou ekonomikou porostou i nadále o 2 až 2,5%, možná ještě o víc, a regiony s méně rozvinutým hospodářstvím porostou daleko pomaleji. Další trend, eh, který analyzujeme, je diverzifikace globalizace tím způsobem, že studujeme eh, umístění společností v různých zemích a to, jakým způsobem tyto společnosti rostou. Eh, tady nám jde hlavně o přímé investice mimo Evropu. Španělské společnosti investují do Jižní Ameriky, britské společnosti investují do zemí Commonwealthu, Německo investuje do Ázie, začíná s tím a tak dále. Takže opět rostoucí diverzifikace vnějších investic evropských společností. A tady vidíte vývoj e, obchodu. V Německu můžeme říci, že nejdynamičtější oblast je export mimo Evropu. Zároveň exporty do Evropy stagnují. A to samé vidíme asi v té nejslabší velké ekonomice v Evropě, to je Španělsko. Opět rostou exporty mimo Evropu, a importy do Evropy klesají. Takže eh, země eh, v Evropě často navyšují svůj biznis mimo Evropu, což znamená, že nevíme, jestli se budou stejným způsobem zajímat o Evropu jako o zbytek světa. Rozhodně to bude ale zájem jiný, než jaký to byl za poslední desetiletí. Když se podíváte na e, jiné e, významné globální změny za posledních 20 let, ty se snad do budoucna posílí, například mezikontinentální námořní cesty. Vidíme zde e, významné propojení mezi severoevropskými a severoamerickými přístavy, což bylo před 20 lety dominantní, je to pouze nějakých 5 milionů tun TEU respektive což je velmi málo, když, porovnáme, když to porovnáme s obchodem plynoucím z Ázie do Severní Ameriky nebo i do Evropy. Což vytváří e, velké výzvy pro evropská logistická centra v tom, v tom smyslu, že bude potřeba změnit nastavení e, této situace v tom smyslu, že velké přístavy jsou v současné době pouze na severu Evropy a nikoli na jihu, e, což by asi bylo daleko produktivnější. Takže tu situaci bude potřeba přeskoumat, podobně jako k tomu došlo v USA. Když se podíváte na mezikontinentální lety, je to opět stejná situace. Máme evropská uzlová letiště Heathrow, Paříž, Frankfurt a tak dále. To jsou letiště, která rostou daleko rychleji eh, v oblasti mezikontinentálních letů než jiná letiště. Takže z toho jsme vypracovali tuto mapu, což je eh, prostorová polarizace globálních uzlů. Je zde ten jádrový, ta jádrová oblast na severu Evropy, eh, kde se v podstatě stáváme centrem už na globální úrovni, eh, což se nám v podstatě pouze mírně vyvažuje eh, místními přístavy a mezikontinentálními letišti v regionech jako je Barcelona nebo Marseille kde jsou opět přístavy a letiště s potenciálem i pro globální význam. Takže když to schrneme, tyto klíčové trendy, na příštích, dejme tomu 20 let, tak nejprve střední hospodářský růst, zvyšující se nerovnosti mezi regiony, více pracovních míst a nižší platy, což znamená, že ačkoliv hospodářství je slabé v, ve východní a jižní Evropě, platy budou nadále klesat, ale bude možné vytvořit více pracovních míst, to znamená eh, větší mobilitu pracovních sil v Evropě, eh, migrace z periferie do center, eh, stárnoucí populace v celé Evropě, diverzifikovaná globalizace a indukovaná polarizace v globálních uzlech. To je tedy našich sedm hlavních závěrů, které jsme v této studii identifikovali a doufáme, že se nám podařilo je i změřit. Teď tedy druhá část. Scénáře pro evropské území v roce 2050. Toto jsou tři scénáře, který má, které máme. Číslo jedna, eh, globalizace regionů. Svým způsobem se tak vlastně zesilují některé trendy, které už jsem vám zde nastínil. Takže eh, řekněme určitá prioritizace globálních měst, které v Evropě, která v Evropě máme, to je svým způsobem takový spontánní proces sám o sobě. Za druhé, vyvážení tohoto trendu tím, že posílíme městské struktury na národní úrovni a za třetí, dodatečná decentralizace tohoto systému a poskytování větší podpory venkovských a periferních oblastí. To jsou tedy ty tři extrémní nebo řekněme ideální scénáře, se kterými jsme pracovali. Provedli jsme analýzu, kdy jsme porovnávali tyto scénáře a jakým způsobem se chovají za různých rámcových podmínek. Pokud tedy hospodářství klesá, co se stane, když dojde k nějakému technickému pokroku, navýšení produktivity, nebo co bude, když se navýší ceny energií a ceny na ochranu životního prostředí. Takže tady to jsou ta eh, konkrétní čísla eh, v těch modelech. To nejdůležitější tady v podstatě je to, že v rámci analýzy politiky analyzujeme hlavně strukturální fondy a fondy soudržnosti a předpokládáme stejné celkové alokace, ovšem s různým rozdělením. Takže v jednom scénáři se všechny fondy zaměřují pouze na velká města, na produktivní činnost, což by se vyvážilo jaksi národní městskou strukturou. To jsou ty druhé tečky a ty třetí tečky, to jsou tady ty červené, tam se zaměřujeme na eh, venkovské oblasti při tedy stejném množství prostředků, aby se to dalo porovnávat. A závěry zde jsou dva eh, Tady vidíme, jak to vypadá na poli soudržnosti, pokud jde o redukci nerovností. A vidíme, že politika je velmi důležitá, protože tím, že změníme pouze distribuci fondů, už dochází k různému vývoji. C2 je scénář, kdy nabízíme rychlejší redukci nerovností a scénář A3 nabízí neúplně uspokojivou situaci, abych tak řekl. Takže toto je pouze otázka distribuce fondů a je to velmi důležitá otázka, což lze pochopit. Pokud máme mít eh, kontinuální politiku na 20 let, tak to dává, tak to dává smysl. Eh, za 20 let si dovedeme představit, že taková politika bude mít vliv. A i když celkový objem prostředků bude schodný, tak na základě různých kritérií můžeme dospět k významným rozdílům ale zároveň vidíme, že eh, jakýkoliv scénář, který jsme zde analyzovali, může jaksi znamenat pokračování stejnou cestou, jakou se ubíráme teď za posledních 20 let. Takže ta nerovnost eh, a její redukce, kterou máme v současnosti, nebude fungovat, pokud nebudeme aplikovat úspěšně politiku, v oblasti soudržnosti. Takže to je z mé strany vše a teď už dám slovo eh, tady kolegovi panu profesorovi, který bude hovořit o závěrech politiky soudržnosti. Hmm. thank you very much. Děkuji. Já mám pouze tři slajdy. První z nich se týká vizí pro rok 2020 jako výchozího bodu v říjnu 2011 na výboru regionu proběhl seminář ESPON o vizích a ehm, ale eh, zatím z diskuzí vyplynuly následující komentáře eh, a představy o tom, jak formovat Evropu do roku 2050 pro naše děti a vnoučata. Tedy policentrické území, aby nedocházelo ke koncentraci v určitém centru a aby se využívalo celé území. Dále integrovaný rozvoj, chytrá eh, terminologie chytré regiony, chytré eh, prostě smart areas. Eh, naši partneři, nebo partnerská spolupráce, přeshraniční, mezinárodní a Eh, interregionální využití bezpečných hranic, měkkých nebo prostupních hranic, lepší využití eh, kontaktů a sítí. Eh, dále tady máme tedy globální konkurenceschopnost evropských regionů které budou vybaveny veškerými potřebnými kapacitami pro využití jejich potenciálu. Dále dostupnost a konektivita všech regionů dostupných eh, pro podnikatele, turisty, občany, i zboží a služby. To znamená obecně bezpečné kontakty Eh, dále eh, je tu otázka ehm, krajiny, plánování. Němci například mají eh, proto krásnou terminologii, uspořádání krajiny a ekologická udržitelnost, problematika klimatických změn, zelená politika, zelený průmysl, pro zmírnění dopadů rozvoje. Můj druhý slide, jak tady vidíte, je naše paní předsedkyně s významnými závěry ohledně výsledku politiky soudržnosti v Polsku. Již to prezentoval Andreu. Po krizi výchozí rozdíly v Evropě se ještě zesílily, protože makroregiony jižní a východní Evropy byly zasaženy více a e, než jiné. Je tu celá řada příčin, proč k tomu došlo, ať už se jedná kvalitu veřejného, veřejné zprávy, pokles exportu a tak dále. A máme tři otázky, které v tuto chvíli musíme položit. Za prvé, jak dlouho budou regionální rozdíly růst po roce 2008. Podle našich projekcí to vypadá, že do roku 2030 bychom toto mohli zlepšit a po roce 2030 teprve se budou ty rozdíly zmenšovat. Druhá otázka. Jaká míra rozdílu mezi ekonomikou regionů je únosná v rámci jednotného trhu, v rámci jednotné měnové a fiskální politiky? Eh, protože takové rozdíly mm, už nyní jsou těžko únosné a co teprve, když se zvýší, ať už se jedná o dimenzi sociální, ekologickou a mm, další. Třetí otázka. Jak nejlépe využít omezené zdroje politiky soudržnosti? V programovém období do roku 2020 eh, bylo navrženo řada různých úprav a myslím si, že by bylo potřeba tyto prostředky lépe využít pro vypořádání se s krizí, e, pro využití e, územního přístupu, e, implementace strategie 2020, implementace městské politiky na evropské úrovni, ale mnoho témat zatím zůstává stranou, jako eh, například pokles alokací pro politiky soudržnosti. Eh, v některých letech alokace eh, jsou Eh, podstatně nižší mm, než v jiných letech v tom sedmiletém období, dále mm, problematika zemědělské politiky a další. A nyní bych přistoupil ke svému závěrečnému slajdu. A sice, co nová generace politiky soudržnosti, to znamená po roce 2020. politika soudržnosti bez soudržnosti je snadným terčem pro kritické připomínky. Lokální, regionální a národní e, řízení mm, prostředků využití eh, kontaktů a sítí mezi různými eh, aktéry, územní přístup, Eh, integrované teritoriální eh, přístupy v rámci pilotního přístupu. Za druhé, endogenní rozvoj, umožnit různým územím využívat výhody integrovaného přístupu a místních aktiv. Nepotřebujeme v Evropě 55 eh, Silicon Valleys, ale potřebujeme, aby každý region měl možnost využít ty výhody, kterými disponuje a ty silné stránky, které má. Dále je to citlivost vůči ekonomickým cyklům. Je potřeba mít větší flexibilitu, upravit politiku tam, kde je to nutné, a zabývat se nejenom podnikatelskými cykly, ale také sociálními cykly. Dále je třeba více se soustředit na místní a regionální infrastrukturu. Co se, ty, jestliže se budeme věnovat pouze transevropským sítím, pak na mnoha místech Evropy je tu otázka nejenom externí, ale i interní dostupnosti některých oblastí a je třeba garantovat kvalitní přístup k infrastruktuře pro všechny. Za páté, striktní využití nástrojů pro využití území v citlivých oblastech, ať už jsou to námořní e, oblasti, přímořské nebo jiné zranitelné oblasti, to znamená, vyžaduje to fyzické plánování, reviza, revitalizaci a opatření na jejich ochranu. Dále produktivní investice do sousedních zemí. Jak jsme viděli z těch map, Nejslabší oblasti jsou při vnějších hranicích Unie, čili je třeba eh, využít spolupráce s východní Evropou a s severní Afrikou a vytvářet přátelské eh, aktivní vztahy, což bude výhodné pro všechny. Tolik tedy z mé strany, protože bychom náš projekt chtěli dokončit do poloviny roku 2014 a tak vás chceme přizvat na, eh, vyzvat, abyste se zapojili do diskuse a doufáme, že i v budoucnu budeme mít příležitosti pohovořit o tom, jakým způsobem nejlépe formovat politiku soudržnosti a jak dosáhnout soudržnosti Evropy. Děkuji. Děkuji. Máme ještě určitý čas na diskuzi. Jan Olbricht. Uh, ano, děkuji. Za prvé chci poděkovat za velice zajímavý materiál. Určitě eh, řada politiků, kteří pracují na svých strategiích, tak si to alespoň přečtou, aby zjistili, jaká je situace. Mám dvě otázky. Jednak eh, čistě politického charakteru, otázka na experty. Eh, a samozřejmě nemusí hovořit politicky. Zde, eh, pokud jde o změny v HDP na hlavu, zde vidíme reálný růst v těch slabších zemích eh, a po určitých letech zase do, až do 30, do roku 30, tak to má klesat. Jaký je výsledek politiky soudržnosti v tomto případě? To znamená, nevyhnutelně asi budeme muset řešit otázku, jak je to s politikou soudržnosti, pokud jde o vůbec charakter této politiky, protože zde dochází k určitému posunu. Samozřejmě nejprve se šlo o to snižovat eh, rozdíly a teď půjde spíše o konkurenceschopnost, inovace a tak dále. Takže neznamená to, že, jsme, eh, se, že se dostaneme zpátky do situace, kdy budeme potřebovat politiku, která bude řešit konkurenceschopnost, inovace, ale která bude určena těm regionům, které jsou ve slabší pozici. To znamená taková ta tradiční politika soudržnosti, to je politické rozhodnutí, mm, protože tady jde o období 14, roku 2014 až 2020. A pokud nebudeme řešit ty nejslabší, tak potom nás to bude stát daleko více peněz, tedy ty silné státy nebo regiony to bude stát více peněz. A my se snažíme udělat všechno, abychom prokázali, že politika soudržnosti již není politika soudržnosti, že to je proinvestiční politika, ale teď zase se dostáváme do toho problému, že musíme řešit rozdíly mezi regiony. Co uděláme tedy s charakterem politiky soudržnosti? A druhá věc, která tady chybí, a to je, to je eh, různá situace mezi eurozónou a zbytkem. Pokud eurozóna půjde tou cestou, že Ehm, bude mít ten bankovní systém a ten six-pack a two-pack a tak dále, takže to bude úplně nová ekonomická realita. A jaký tedy ten scénář by měl být? Tedy dojde k reálnému rozdělení Evropské unie, pokud jde o dynamiku, mechanismy a tak dále. Změní se tím situace? A nebo eh, eh, pouze ta situace zůstane stejná, dojde k nějaké kosmetické úpravě jenom. To je moje otázka. Děkuji. Já nevím, zda ještě někdo. Možná i já tedy bych měla jednu stručnou otázku. Když mm, mm, jste mm, představovali ty budoucí scénáře, Eh, pokud jde o eh, evropská eh, území, teritoria. Vy říkáte, že bychom měli především propagovat ty tři oblasti. Vy jste to identifikovali jako území, teritoria, která jsou globální v tom smyslu, že jsou pro mají velké propojení s tím vnějším světem, tedy fyzicky jsou otevřené ty regiony zbytku. A potom hovoříte o v městských oblastech a potom jste identifikovali třetí eh, oblasti jako periferní tedy venkovské a tak dále. Takže v podstatě jste těmi třemi kategoriemi kvalifikovali celé území. A co, eh, co ty vztahy mezi těmi územími? Eh, my máme tedy ty, tyto tři kategorie území, která si vyžadují zvláštní přístup Eh, nebo eh, různý typ tedy podpory. A eh, takže mě, i těm, které zaostávají, bychom měli něco nabídnout, tedy nějaké propojení. Takže je, znamená to je integrovat. Můžete se také vyjádřit i k tomuto. Já nevidím žádné další otázky, takže možná máte slovo, abyste se vyjádřili. Uh, já bych začal tou poslední otázkou asi. Protože ano, samozřejmě o to právě nám jde v všech analýzách. Takže před krizí, podle studie, tak jsme se především zaměřovali na to propojení mezi evropskými ekonomikami. A hlavní myšlenka, která nás k tomu vedla, že růst, čím lépe ty ekonomiky budou integrovány, tím lépe pro všechny. A v podstatě k tomu došlo, jak jsem vám ukázal, ty dvě země. Německo hodně prodává do zbytku Evropy a zbytek Evropy, včetně eh, Španělska, kupují hodně od Německa, takže transfer technologií, obchodní výměny a tak dále. To pomohlo eh, všem. Po krizi ale možná to vypadá jinak. V tom smyslu, že za prvé vidíme, že co se stalo v minulosti, asi nebylo tak finančně udržitelné a možná země na jihu a na východě kupovali příliš mnoho a nebyli schopni za všechno za potom zaplatit. A na druhé straně cesta z krize je taková, že e, národní ekonomiky se globalizují. Vidíme, že propojení mezi jednotlivými místy, teritorií a světem, to je důležitější v dnešní době teď než předtím, tedy propojení uvnitř Evropy. Ano, protože samozřejmě ty systémy dopravní a tak dále tomu napomáhají a díky tomu nyní se více zaměřujeme na propojení mezi různými místy, respektive regiony v Evropě a zbytkem světa. Řekněme, ano, také i sousední země nám leží na srdci, co se děje na střední východě, v bývalém eh, Sovětském svazu, eh, na severu Afriky a tak dále. Nyní Tedy, se, tedy nyní především nás zajímají mm, ty globální vztahy e, více než v minulosti. Ano, pro, e, evropská, mm, e, evropské propojení uvnitř Evropy, ano, mm, to ale teď není tak jako strategicky důležité. A já bych to propojil s tou vaší otázkou o eurozóně. Všichni asi se shodnou na tom, že zde eh, to roztříštění Evropy stálo peníze. Ano, roztříštění dluhu, to, co platíme v eurech, jako všichni teď dohromady za zadlužení, to je obrovská částka ve srovnání s Čínou, s, Spojenými státy, s Japonskem. Takže náklady na tu roztříštěnost jsou velké, protože to vede k nestabilitě. A mm, to je to, co, jak víte, eh, i umocnilo krizi eh, a mm, asi nenajdeme nikoho, kdo by si myslel, že ta situace je optimální teď. Třeba, já nevím, posílení eurozóny je pozitivní výsledek, určitě. Se tím zmíní eh, výchozí eh, linie pro nás, pro všechny potom. Určitě. A zlepší se to k, k lepšímu, určitě když bude větší integrace eurozóny a vyhneme se těm zbytečným nákladům na roztříštěnost. Uh. Já bych chtěl doplnit ještě něco, co se týká první otázky Jana Olbrichta. Když nad Evropou svítilo slunce, tak slabší území, regiony v podstatě profitovala z evropské integrace. A navíc e, to, e, tam byl ten velký dopad politiky soudržnosti, to generovalo další blahobyt. Ale po roce 2008 se ukázalo, že slabší regiony e, jsou více náchylné nebo exponované těm negativním megatrendům. Mají nižší možnost, schopnost absorbovat a bojovat s, těmi, s tím externím mm, vlivem, vývojem. A to asi znamená, že pořád ještě musíme přehodnotit tu rovnováhu mezi tím, co nazýváme politikou soudržnosti a těmi dvěmi segmenty této politiky. První segment, ten se orientuje spíše na tu soudržnost a druhý segment, ten se orientuje spíše na konkurenceschopnost. Poněvadž pokud E, pokud by to zůstalo tak, jak to bylo, tak by to znamenalo, že vývoj Evropy e, z pohledu tedy politického, sociálního, environmentálního, prostorového pohledu, tak asi by to bylo těžko přijatelné. A v určitém okamžiku by to mohlo i e, ovlivnit, postihnout nějak evropskou integraci. Děkuji Pítrovi. Ještě možná, abych zareagoval trochu na vaše otázky. Ano, ty tři scénáře, tak jak jsme i viděli na mapě, to jsou extrémní alternativy. A zde je třeba se na to podívat takto. Když e, diskutujeme o teritoriální vizi, Evropy pro rok 2050, tak potom je třeba především najít e, ty vztahy, ta propojení a ten správný politický mix, tak abychom mohli správně e, převést, e, vyjádřit tyto vztahy. Teď tady máme ty extrémní varianty a teď jde o to, abychom vedli dialog a přijali ten správný politický mix. Kolegové, já se omlouvám, tady probíhá schůze. Takže prosím, uklidněte se. To je velice důležité, možná netolik pro náš výbor, ale pro budoucí výbor, protože politika soudržnosti, ta se plánuje samozřejmě hodně dopředu. Takže ty trendy, co nastane za 20-50 let, to není nějaká abstraktní politická vize ale vlastně ty fakto, jsou to faktory, které třeba vzít do úvahy, protože eh, na tom budou pracovat eh, příští eh, generace. A, mm, mm, a takže samozřejmě i jsme včera slyšeli, že musíme samozřejmě reagovat i na ty krátkodobé požadavky členských států, to ano, ale to dlouhodobé myšlení je zásadní, před pár lety jsme mm, pracovali na strategii evropských regionů do roku 2020 třeba, takže i teď naše politika musí se dívat dále. A pro, co mi tady právě chybí v tom vašem přístupu je vlastně to mm, zamyslet se nad tím, co by eh, co bude tím podstatným eh, faktorem změn Eh, teritoriálních změn v Evropě, protože eh, demografie většinou byla prorůstová a teď naopak demografie je protirůstovým faktorem. A Evropa, respektive Evropané, budou žít na území, které má velice nízkou míru eh, růstu, jak říkáte, a to bude mít obrovské dopady na celou řadu aspektů našeho života. Takže se ptám, zda bychom také mohli, zda byste také mohli jít tímto směrem a podívat se na to z pohledu eh, růstových faktorů a že tato politika by se měla zaměřit na to možná, já nevím, energetická účinnost nebo inovace. A tento takže by bylo užitečné, kdybyste se také v těch vašich scénářích zamysleli nad těmito trendy. Samozřejmě to je jenom můj pocit, nemusíte na to reagovat. A komise možná by chtěla také slovo, takže prosím, pan Dickstown, prosím, tak můžete se také vyjádřit. Děkuji. Děkuji, paní Hypnerová. Já jsem z DG Regio, z analytického oddělení. Kolegové, omlouvám se, ale prosím, i někteří chtějí poslouchat tady, co se povídá. A já jenom dvě stručné poznámky, pár poznámek k prezentacím a k tomu, co řekl Jan Olbricht. První poznámka, která se týká k tomu projektu. Samozřejmě to je velice ambiciozní časová osa. Eh, nikdo eh, tedy v roce 1970 eh, nebyl schopen předvídat, co bude teď v tomto okamžiku, takže teď je těžké předvídat, co bude v roce 2050, takže to má takový dost spekulativní charakter. Nicméně, v zásadě nesouhlasím s tou projekcí, že dojde k dramatickému nárůstu ekonomických rozdílů mezi regiony. Když se podíváte na ECFIN, na MMF, na Měnový fond, tak tam se o tom vůbec nemluví. Politika soudržnosti podle mě samozřejmě ta ta tedy eh, eh, funguje pro trh a určitě jednotný trh bude důležitý pro snížení těchto rozdílů. Samozřejmě politika soudržnosti je proto důležitá, ale není to hlavní motor snižování těchto rozdílů. K tomu, co řekl Jan Olbrecht je třeba udělat jasný rozdíl mezi financováním, které se rozděluje mezi regiony a na co se používá. E, takže my jsme zdůrazňovali inovace, konkurenceschopnost jako nástroje, jako cíle naší politiky, ale pořád jsem přesvědčen, že rozdělování financování e, to e, především jde na tu konvergenci a k těm tedy zaostalým regionům a my jsme se hodně tedy zaměřovali na infrastrukturu, ale teď bychom se měli zaměřovat i na inovace a na eh, ty eh, tedy eh, nové nebo důležitější motory ekonomického růstu. A poslední poznámka, pokud jde o ambici naší politiky. Já myslím, že to by nemělo, naším cílem by nemělo být stejné HDP na hlavu všude. Nám by mělo jít o ekvivalentní standard kvalitu života ve regionech, protože máte některé regiony, které vždycky budou produktivnější, budou konkurenceschopnější, ale přece to potom často není tak důležité pro ty obyvatele, kterým jde především o kvalitu života. Takže dobře, dobře, ano, takže proto Teď nám jde o to mobilizovat potenciál růstu, lepší kvalita života v, v regionech. Ano, a mm, samozřejmě e, konvergence a mobilizace e, vývoje, to je důležitá věc. A nevím, zda ještě někdo by chtěl zareagovat, třeba Pítr, někdo ještě by se chtěl k tomuto vyjádřit? Ano, ano, a to už bude závěr. Takže ta diskuze byla velice zajímavá, jako vždy, a Eh, já souhlasím na 90% s tím, co jsem právě slyšel, ale těch, těch 10%, kde nesouhlasím, eh, eh, ten negativní scénář, který máme, no, pokud vezmete do úvahy, že náš scénář mm, v podstatě začíná začátkem krize, to znamená v tom scénáři i bereme do úvahy plný dopad krize. A potom, když to porovnáte Eh, s, eh, s tím mezinárodním monitorovacím eh, fondem a když se hm, dělali projekce v roce 1970 třeba, tak zjistíte, že ty projekce pořád jsou konzistentní, že se to tak neliší. Takže možná příště bychom mohli detailně si o tom promluvit spolu. Je to docela konsistentní pořád. Dopad krize v, na východě a na jihu, ano, ty dopady byly velice tvrdé. My jsme však přežili, protože eh, ze dvou, ze třech důvodů. Za prvé, mm, e, e, ta, e, takže ta tedy šedá ekonomika představuje 25 HDP v řadě těchto zemích na venkově, ano, protože protože samozřejmě, ať je to tedy zemědělství ve východních zem státech nebo na jihu, je to cestovní ruch. Potom taková rodině orientovaná ekonomika, tedy neformální ekonomika, No, takže ekonomika skutečně je docela odolná proto. Eh, zde nemáte nějaké externí, eh, tedy eh, nějaké analýzy těch tedy největších dopadů krize. Luis, teď je pár otázek, Luis říká, a to, že ekonomika za poslední 20 let si vedla dobře v tom smyslu, že východoevropské země a jeho jižní země eh, jsou na tom dnes lépe než v minulosti. Ano. A eh, nebudou chudnout. Ale co se děje, je, že země střední Evropy možná eh, porostou trochu více nad průměr. Takže když to zkombinujeme všechno dohromady, tak z toho nám vznikne obrázek, který je komplikovanější, než jsme tady vysvětlovali sice, ale neřekl bych. Poté, když se podívám na to detailně, že naše odhady snad jsou nějak mimo eh, jaksi ty trendy všech těch, všech těch tedy odhadů, které jsme měli eh, tedy v minulosti. Eh, a samozřejmě je tam velká míra spekulace, nikdo nezná, co bude. Ale, takže teď, ale nám jde o to, to, co nejlépe promyslet, jak nejlépe umíme. Dobře, tím možná skončíme teď ještě, Peter, takže jenom jsem chtěl poděkovat výboru eh, za to, že jste si udělali čas na tuto diskuzi. Je to pouze první diskuze o tomto projektu a jenom jedna věc. Ještě samozřejmě, když se podíváte na kvantitativní prvky projektu, tak to je čistě spekulace. A a když se podíváte, eh, eh, samozřejmě a čím se ta budoucnost daluje, tak je to tím nejistější. A velice speciální prvek v tomto projektu je, že zahrnuje vlastně kvalitativní, proaktivní, kreativní prvky toho, že my spolu s politiky se snažíme vůbec společně nějak pochopit, eh, jakou bychom si přáli dlouhodobě budoucnost. O to jde v tomto projektu. Samozřejmě a proto potřebujeme nějaké kvantitativní podklady, ale nám jde o eh, jaksi ty kvalitativní odhady. A samozřejmě jde nám o to se snažit eh, zpracovat eh, toto, co tedy nejširším, v nejširším záběru, abychom z toho nám zešlo něco, co nám pomůže pochopit budoucnost. A já doufám, že i členové vašeho výboru do budoucna nám budou pomáhat E, při e, vytváření tohoto obrazu, obrazu evropských teritorií v roce 2050. Děkuji, děkuji za pozornost. Děkujeme ještě jednou Esponu. E, doufáme, že ještě do konce tohoto volebního období si vás ještě jednou vyslechneme co do vašich plánů do příštích let. Tak, Kolegové, jdeme na další bod na našem pořadu jednání, což je bod 11, a tedy budeme hlasovat. Eh, zkontrolujte, prosím, že vám fungují eh, mašinky. Každý máte jistě svou kartičku, zahájíme hlasování, abychom si ověřili, že všechno funguje tak, jak má. Could everybody, we are checking. Eh, kolegové, kontrolujeme funkčnost, takže prosím všichni eh, hlasujte. Eh, pokud je tu někdo poprvé, tak musíte zmáčknout jedno z těch tří tlačítek, co máte na stole. Whichever you want, yes. Je to jedno, které tlačítko zmáčknete, ano. No, zdá se, že někdo zkrátka nechce, tak dobře, tak konec hlasování. Kdo si to neskontroloval, tak ať si nestěžuje potom. Tak, začínáme e, zprávou Oldřicha Vlasáka. Pan Van Nistelrooy si chce vzít slovo. Děkuji vám. Tato zpráva byla pečlivě připravena i hlasovací seznam frakcí, seznam EPP. Já bych rád eh, požádal poslance, aby hlasovali se mnou plus u čísla 10. U pozměňovacího návrhu 10 v seznamu je mínus, ale po konzultaci s poslanci a s dalšími frakcemi jsme dospěli k závěru, že tam má být plus. Takže já vám ukážu, všechno jistě půjde bez potíží. Děkuji vám. So I understand. Dobrá, takže tolik vaše připomínka a můžeme hlasovat. Prima. Takže první je číslo 12. A budget 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď Teď tedy pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Teď číslo 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Budget 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo 13 a budget 9. Ty jsou identické. Ano, 3, 13 a budget 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 19. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto, e, číslo 1 a budget 1, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, budget 2, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, úvodní ustanovení budget 3, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, budget 4, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, budget 5, kdo je pro? Ne, moment, moment, moment, moment. To už je zamítnuto, aha. Takže číslo 2. Omlouvám se, dvojka, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 14, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 3, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 4, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 5, 6 odpadá, takže budget 6. Budget 6, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. Závěrečné hlasování. Tady máme několik hlasování. Nejprve legislativní návrh v pozměněné podobě. To bude elektronicky kolegové. Tak, jeden, jeden ECR, dva socialisté. Nehlasovat, prosím. Dva socialisté a jeden ECR. Ještě jeden socialista. socialisté v pořádku, ECR stále o jednoho více. ECR jeden člověk nehlasovat. Teď už je to v pořádku. Takže zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 37 pro, 3 proti, 5 se zdrželo. Teď legislativní usnesení. Takže legislativní usnesení Opět elektronicky. Konec hlasování. 36 pro 3 proti 6 se zdrželo. A teď absolutní většina týkající se meziinstitucionálních jednání o mandátu tedy. Takže teď hlasujeme o mandátu pro jednání, což je tedy návrh v pozměněné podobě a hlasujeme také o jednacím týmu, kde budou stínoví zpravodajové, zpravodaj a předsedkyně výboru. Takže teď potřebujeme aspoň 26 hlasů pro, takže zahajuji hlasování. Konec. Eh, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 40 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Takže jednání mohou být zahájena. Takže půjdeme na plénum a jednání zahájíme také. Děkuji vám. Teď jdeme na stanovisko Georgose Stavrakakise týkající se rozpočtu. To je velmi stručné eh, hlasování. Začneme číslem 1, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 2 pro, proti, zdržel se přijato. Teď hlasování o stanovisku po změněné podobě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 44 pro, 0 proti, 3 se zdrželi. Teď jdeme na další bod na pořadu jednání. Stanovisko Tamáše Dojče k evropskému semestru. Zahájíme hlasování. Návrh 1. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato, číslo dvě pro, proti, zdržel se přijato, tři pro, tři pro, proti, zdržel se zamítnuto, čtyři pro, proti, zdržel se přijato, pět spadá šest pro, proti, zdržel se přijato, sedm pro, proti, kontrola čísla 7, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 34 pro, 14 proti, přijato 8 pro, proti, zdržel se přijato 9 pro, proti, zdržel se přijato 10 pro, proti, zdržel se přijato 11 pro, proti, zdržel se přijato 12 pro, proti, zdržel se přijato 13 pro, proti, zdržel se přijato 14 pro, proti, zdržel se přijato 15 pro, proti, zdržel se přijato, 16 pro, proti, zdržel se přijato, 17 pro, proti, zdržel se přijato, 18 pro, proti, zdržel se přijato, 19 pro, kontrola čísla 19, zahajuji hlasování. Konec hlasování. A to je přijato 31 pro 17 proti 20 pro, proti zdržel se přijato 21 pro, proti zdržel se přijato. Závěrečné elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Konec hlasování 43 pro 3 proti 1 se zdržel přijato. Blahopřejeme panu navrhovateli. Teď tedy um, Jozas Imbrasas um, elektronické zdravotnictví. Můžeme začít. Číslo 1 pro, proti, zdržel se přijato. 2 pro, proti, zdržel se přijato. 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 4 pro, proti, zdržel se přijato. 5 pro, proti, kontrola čísla 5. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 31 pro, 16 proti, 6 pro, proti, zdržel se přijato, 7 pro, proti, asi přijato, ale kontrola čísla 7 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 22 pro 24 proti. Číslo 8 pro. Proti zdržel se přijato 9 pro proti zdržel se přijato 10 pro, proti zdržel se přijato 11 pro, proti zdržel se přijato 13 pro, proti zdržel se přijato 12 pro, proti zdržel se přijato 14 pro, proti z... co ústní pozměňovací návrh. Aha, takže u 14 máme ústní návrh. Je někdo proti? Není, takže hlasujeme v pozměněné pro, proti, zdržel se. Přijato 15 pro, proti, zdržel se. Přijato 17 pro, proti, zdržel se. Přijato 18 pro, proti, zdržel se. Přijato 19 pro, proti, zdržel se. Přijato 20 pro,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 proti, zdržel se přijato, 28 pro, kontrola 28. Konec. Přijato 29 pro 18 proti 1 se zdržel. Takže závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Konec hlasování 44 pro 1 se zdržel 1 proti, takže téměř jednohlasně přijato. Teď tedy e, číslo 15, víceletý finanční rámec, stanovisko Andreje Kovačeva. To je jenom jedno hlasování, jak víte. A elektronicky ano. Takže zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 43 pro, 3 proti, 1 se zdržel. Přijato, blahopřejeme. Takže tím jsme skončili s hlasováním. A vlastně všichni jsme hotoví, můžeme jít na 16. všichni jsou tu, takže je tady návrh stanoviska Oldřicha Vlasáka. Vážení kolegové, tady bod 16 na pořadu jednání, eh, se kterým máme začít v 11. Ale vzhledem k tomu, že tu všichni jsme, kdo tu tedy jsme v Bruselu, tak myslím, že můžeme o 16. jednat rovno. A pokud je Oldřich připraven, dáme vám eh, slovo, abyste představil své stanovisko. Dámy a pánové, Vemte si prosím sluchátka, eh, abych vám mohl říct si některé své poznámky ke své zprávě. Známka kvality je široce pojímané označení kvalitého výrobku povětšinou vyráběného v určitém místě či oblasti. Jde o produkty jak zemědělské, tak nezemědělské povahy, které fungují vedle jiných značek, například potravinářského a zemědělského charakteru mají specifické marketingové označení a jsou povětšinou spojeny s propagací venkova a služeb na venkově. Regionální značky se potýkají s některými riziky a výzvami. Jejich přidanou hodnotou může být návazné zvýšení zájmu o místní služby, například ubytování, cestovní ruch, stravovací služby nebo zlepšení kvality výrobních postupů a větší zohlednění dopadu výroby na životní prostředí. Ve své zprávě jsem schrnul některé připomínky, které žádám hlavní výbor o zohlednění. Eh, v prvé řadě, pakliže jsou již dotace pro tuto oblast, tak se potýkají s velkými administrativními a byrokratickými překážkami. Za druhé dochází k malému zohlednění významu regionálních značek, a jejich marketingové podpory ve strategiích regionálního a lokálního významu a v návazných programových dokumentech pro čerpání evropských dotací. Organizace, které združují regionální značky a propagují regionální značení, a zejména ty, které se nesoustředí pouze na zemědělské produkty, se potýkají s finanční a personální nedostatečností. A poslední má poznámka, mezi organizacemi združujícími regionálními značkami je nutná výměna zkušeností a partnerská spolupráce jak v rámci států, tak na úrovni Evropské unii. Je také vhodné je zohlednit v evropských programech. Dámy a pánové, tolik můj komentář k této zprávě. Děkuji za pozornost. Rosa? Rosa. Rosa, eh, stínová zpravodajka za EPP. Ano, děkuji. Eh, souhlasím s panem Vlasákem. Eh, a domnívám se, že je potřeba pomoci úsilí tedy aktérům v oboru. My tady nehovoříme o novém systému eh, regionálních eh, označení nebo regionálních značek, protože Eh, Evropská unie i jednotlivé členské státy již mají jasnou politiku v této oblasti a nemá smysl mít dvakrát stejný nástroj, pouze by to zvýšilo zmatek v tom, co již existuje, protože již existuje označení původu, eh, zeměpisné značky, eh, které mají jaksi obhajovat evropskou kvalitu. Takže teď je potřeba skutečně sázet na tyto e, místní produkce, maximálně jim pomáhat ze strany strukturálních fondů, ale důležité je nechat prostor pro prodej a výrobu v Evropské unii i mimo a tady eh, ta regionální označení mohou přinést významnou přidanou hodnotu místním výrobám a mohou přinést ekonomický rozvoj eh, venkova. všechny eh, naše eh, výrobky vlastně splňují nejnáročnější eh, hygienické a jiné předpisy a myslíme si, že tyto Ehm, lokální výrobky skutečně mohou přinést něco významného eh, v oblasti vývozu a hm, také ovšem výbor bude předkládat zprávu do začátku roku 2014 eh, o zavedení specifických označení ostrovních eh, oblastí. To je velice důležité pro tyto ostrovy, protože jsme přesvědčeni, že to bude velice významné pro tyto oblasti, které jsou závislé na cestovním ruchu. Francesca Baraču za socialisty. Yes, for socialists, I understand you replace... Ano, eh, já jsem to pochopila, takže Francesku zastupujete za socialisty, prosím. Ano, eh, ona tady, Francesca, není, takže já vystoupím na jejím místě. Uh, Francesca ve své mm, spolupráci se spravodajem klade důraz na potřebu existence tradiční regionální evropské značky, což umožní eh, rozlišit mezi jednotlivými výrobky a propagovat imič eh, regionu. Druhý aspekt, na který klade důraz, je ta myšlenka regionální kvality, označení regionální kvality. Ono je to poměrně široký pojem a stínová zpravodajka je přesvědčená, že je potřeba věci upřesnit, to znamená eventuální vznik těchto regionálních označení kvality by se neměla překrývat s již existujícími označení eh, kvality jako GP a VSOP a podobně, které se již v průběhu let prosadili. A kromě toho eh, vytvoření těch regionálních označení kvality by mělo mít jaksi evropský společný přístup a společný rámec, který bude definovaný na úrovni Unie. Takový přístup bude lepší než izolované eh, iniciativy v jednotlivých členských zemích a regionech zcela rozpříštěné, protože ten evropský kontext Ehm, by byl komplikován, ty značky by měly složitější eh, jaksi, postavení v mezinárodní a evropské konkurenci. Děkuji za liberály, paní Wertner. Děkuji. Toto je velice zajímavá diskuse, které se tu věnujeme. To, vzhledem k tomu, že označení bývá historické v minulosti, e, něco vzniklo a my to tady chceme chránit a podobně jako zpravodaj uvažujeme o tom, jak do budoucna e, vytvořit nová označení z nových priorit e, uznání historických eh, věcí a tradicí a výrob, to je dobré, ale je třeba do toho zahrnout jakýmsi způsobem také označení inovací a nových způsobů eh, výroby. Čili to bychom možná měli také zahrnout do této zprávy, takovéto uznání, uznání označení nových inovovaných eh, Eh, výrob a, a, a značek do budoucna. Za zelené François Alfonsi, děkuji. Já se domnívám, že tato zpráva Eh, jde tím směrem, který jsme vždy obhajovali, to znamená zemědělství na jedné straně a rozvoj regionů eh, při větším respektování životního prostředí. My jsme zastánci regionální výroby, která bude lépe, lépe zhodnocena, takže podporujeme tuto iniciativu a návrhy zpravodaje nám připadají eh, dostatečně hm, jaksi kompletní. Děkuji. Nevidím tady eh, Martinu Zague. Není tady nikdo z GUE, kdo by zastoupil? Pan Omarží. Děkuji. My také podporujeme eh, principy této zprávy podobně jak říkal kolega Alfonsi, skutečně tato zpráva míří na zlepšení praxe eh, v oblasti venková, je to ve prospěch regionální politiky, čili plně podporujeme eh, cíle této zprávy. Děkuji. Nevím, jestli ještě někdo chce vystoupit. My budeme o tomto stanovisku hlasovat eh, 14. října na výboru takže máme teď velmi krátkou lhutu pro předložení pozměňovacích návrhů, ale my jsme eh, poslali návrhy stínovým eh, a tak dále, takže eh, lhuta je zítra v 18 hodin, 25. září v 18 hodin lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů. Já nevím, jestli chcete ještě Olřichu něco doplnit? Jenom chci poděkovat za diskusi a neváhejte mě kdykoliv kontaktovat a poslat moje, vaše připomínky. Děkuji. Takže tím jsme uzavřeli tento bod a dostáváme se k bodu 17 na pořadu jednání, což je zpráva Eh, Konstance Krell a Lamberta van Nistelrooye o společných ustanovení ohledně Evropského fondu. A, eh, a, takže dávám slovo Konstance. Děkuji. Byla jsem trošku překvapená, Lambert ostatně taky, protože my jsme na dnešek připravovali trialog a neuvědomili jsme si, že budeme taky na výboru podávat zprávu, ale teď jsme opravdu připraveni. Takže v půl, o půlnoci jste se na to vrhli. E, nesmím si akorát poplést projevy. Jak si vzpomínám, toto je první schůze výboru po letní přestávce, ale už proběhlo šest trialogů. Takže proto si musím zrestartovat mozek. Poslední trialogy, které proběhly, eh, nám umožnili učinit celou řadu kroků, co se týče ex ante kondicionality. A také v preambuli našli jsme také díky pomoci asistentů na technických schůzích se nám podařilo dosáhnout víceméně schody a dohodli jsme se na většině věcí týkajících se finančních aspektů a finančního e, řízení hospodaření, takže jsme mohli uzavřít rámec výkonnostní, ale nemohli jsme uzavřít výkonnostní rezervu. Máme víceméně rozhodnuté všechno e, v souvislosti IMF. Ty dokumenty přišly hodně pozdě eh, z výboru pro rybolov a zbyly ještě dva nebo tři otevřené body, které bylo těžké uzavřít v, v rybolovném výboru, protože se o, jak si o tom bylo těžké rozhodnout, ale naše návrhy na mm, dnešní e, trialog tedy se snaží toto vyřešit. Myslím, že dnes musíme dosáhnout schody ohledně příloh a jsou tady nějaké mm, resty ohledně finančních nástrojů a ex ante kondicionalit, ale návrhy z výboru a z předsednictví na dnešní trialog se nám zdají, že takové, že bychom to mohli dnes eh, tuto část uzavřít. Je tady Jedna významná věc, ta se týká iniciativy malých a středních podniků ze strany komise. My jsme o tom hovořili minulý týden i na trialogu. Domníváme se, že to je příliš pozdě, že komise předložila úplně novou iniciativu na poslední chvíli a myslím si, že existují již nástroje v rámci CPR na podporu malých a středních podniků. Takže my jsme se dohodli, že pokud e, do e, druhé říjnové plenárky bude čas, pokud najdeme čas na vyřešení těch problémů, tak eventuálně ano, ale to bude tedy poslední bod na eh, jednání, protože my to můžeme také udělat jako změnu již existujících společných ustanovení později a to by nemělo malým a středním podnikům způsobit žádné problémy. Takže my říkáme, nejprve vyřešit všechno ostatní. Vy jste dostali všechny dokumenty o tom, co bylo rozhodnuto, co je ještě otevřené. A největší problém, o kterém jsme začali jednat minule, minulý týden, na politickém trialogu, největší problém vlastně představují čtyři věci. Výkonnostní rezerva, jak víte, komise navrhovala 5%, rada eh, chce 7%, to znamená 30 miliard eh, nejdříve tedy v roce 2019 pro regiony a to znamená zcela jasně, že to je odložené do dalšího finančního období po roce 2020. A potom je tu problematika makroekonomické kondicionality, otevřené body ohledně spolufinancování a otevřené body ohledně před, předběžného financování. E, takže my, my se snažíme toto e, udělat, jak si zahrnout do jednoho balíčku, ale prv, e, výkonnostní rezerva a makroekonomická kondicionalita jak pro radu, tak pro parlament představují obtížná politická témata, takže dnes o tom budeme diskutovat a budeme se snažit eh, nějakým způsobem z toho udělat valíček a předložit nějaké kompromisy, protože Martin Schulz a rozpočtový výbor rozhodli, že nechtějí hlasovat o víceletém finančním rámci dotud, potud, pokud nebudou vyřešena Eh, eh, vědová ustanovení. To znamená, že pokud nedosáhneme kompromisní eh, schody nebo balíčku, tak nikdo na plenárce o VFR hlasovat nebude a to vyvolává velice nepříjemný tlak. Já, já jsem přesvědčená, že na jednu stranu musíme nalézt kompromis a na druhou stranu naše politické představy, pro které jsme v minulosti získali obrovskou většinu na plenárce, nemůžeme prostě zcela vypustit. Takže je to opravdu velice obtížné a já bohužel musím říci, hlavně německá vláda je pro makroekonomickou kondicionalitu, ale nevím, kdy budeme mít příští vládu, takže věci se mění pomalu anebo se nemění vůbec. Takže proto to bude obtížné, ale já doufám, že se podaří toto vyřešit a, a později bychom předložili tu myšlenku balíčku. Děkuji. Děkuji, Lambert. Uh, uh, no, děkuji za toto informaci, jaký je stav věcí, to je zajímavé. Uvědomujeme si, že tady s radou a komisí probíhá tolik různých tedy debat a diskuzí a po 65 trialozích, no co dodat? Teď to musíme rozhodnout. A právě jak eh, pracovat s těmi hmatatelnými body a nějaké zapracovat do balíčku. A e, i záměr vyjednávacího e, týmu není nechat ty věci jen tak plynout, a, e, protože pokud jde o nás, tak my máme tedy velké otazníky ohledně více toho rámce. A samozřejmě tady jde o to na sebe vzít odpovědnost a e, v rámci mandátu co nejlépe vyjednávat. Jak jsem řekl, ty, my za, se zamýšlíme nad těmi zapeklitými body a určitě o tom poreferujeme. Dovolte ještě jeden, jednu takovou možná menší záležitost. To možná Evropský sociální fond a takže pokud jsem byl informován, zdá se, že výbor pro zaměstnanost, i když v rámci vyjednávání, ano, nám poblahopřáli k výsledku, eh, tak nyní v podstatě eh, eh, přehodnocují a no, chtějí se vrátit k těm 25% a určitě my eh, budeme trvat na kompromisu, ke kterému jsme dospěli a především eh, eh, si je třeba udělat celý obrázek, protože se to týká i mechanismu, nejenom těch procent, mechanismu, které se týkají kombinovaného financování z Evropského sociálního fondu a fondu pro rozvoj, rozvojového fondu, tak abychom hm, vlastně vytěžili té možnosti a měli společný přístup i Včera jsme slyšeli některé evropské příklady, které fungují. Jenom takový příklad. Třeba byli jsme v Berlíně a tam jsme viděli, že společné čerpání z různých fondů, že to funguje, že to má velký efekt a dává to velké možnosti, protože sociální cíle nejsou přece vyloučeny ani z toho Fondu pro regionální rozvoj. A Mm. Takže pokud jde o plénum, tak zde my máme jasnou pozici, jak jsem řekl. A další věc je, že my nebudeme blokovat nějaký proces. A možná, že ano, eh, dokud tedy se nebude závěrečné, nebude závěrečné hlasování o sociálním fondu. Chceme tedy ty správné informace, abychom mohli všechno dělat řádně, jak se má. A ne pořád jenom hovořit o těch 25%. Přece ta realita je daleko širší než tento rigidní přístup a takže k tomuto bodu, ano, to je vše. Thank you very much. Děkuji. A jenom bych chtěla doplnit eh, dvě věci. První se týká sociálního fondu a jak víte, řada kolegů z našeho výboru také je proti tomu předkládat eh, názory proti té eh, dohodě, mm, ke které dospěl vyjednávací tým. Chci říci jasně, že my jsme pro účely vyjednávání i Mm, přizvali mm, předsedu výboru EMPL a zpravodaje a z výboru EMPL pro zaměstnanost a také i v průběhu vyjednávání jsme tam měli kolegu, který je stínovým zpravodajem za výbor pro mm, zaměstnanost, e, tedy zpravodajem pro e, to obecné nařízení a dospěli jsme k dohodě, kterou e, zmíněné osoby podpořily a dokonce i aktivně se podíleli na vyjednávání. Byl to proces velice obtížný a nezapomínejme také na to, že tato úroveň eh, sociálního fondu, ten podíl, takže pokud poroste, tak to bude přece na úkor jiných fondů, protože tady máme jeden eh, soubor fondů, takže se to bude odčerpávat od jiných. A mm, mm, pokud to porovnáte s eh, Fondem pro eh, rozvoj venkova, tak eh, zjistíte, že to je pouze třetina. A nezapomínejme, že to je minimum a že také i máme jasné ustanovení ve finálním postoji, že to nemůže zůstat na stávající úrovni a že to může jít nahoru podle potřeb až nad 50% také třeba v členském státě. Na to nesmíme zapomínat. Pokud se to objevuje, objeví jako pozměňovací návrh na plénu, tak to může zablokovat toto. A přece jsme do toho vložili a vyjednávací tým do toho vložil velké úsilí, včetně našeho výboru. Tak to by všechno, o to bychom přišli. Potom Samozřejmě k prvnímu ledu chceme mít rámec pro eh, tyto politiky, aby mohlo docházet k provádění politik. Jenom to chci připomenout. Ne, že by eh, nějak ty peníze tedy eh, spadly jen tak a že by to, ne, to je minimum. A na tom jsme se dohodli se zástupci pro, ze zástupci výboru pro zaměstnanost. A také ještě ono je těžké, velice strašně těžké potom se dohodnout s radou, opět začít vyjednávat od nuly, tak se všemi těmi důsledky. A druhá informace ode mě, jak asi víte od samého počátku, a to také jasně vyplývá i z toho, co říkají zpravodajové, nám šlo o to hlasovat o tomto na druhé říjnové plenárce. Hlasovat o celém tom balíčku na druhé říjnové plenárce o tom balíčku, který jsme vyjednali v červenci. To znamená, musíme, a musíme ve výboru REGI to odhlasovat 10. A to nám půjde. Což znamená, že musíme eh, ukončit vyjednávání 10. 11. nejpozději. Eh, máme tedy málo času a eh, vyjednávací tým a musí tedy respektovat tato data. Chci potvrdit, že zde existuje to riziko, jak jsme slyšeli, pokud se nám nepodaří, eh, tak mm, nám to bude odebráno a především tedy to téma makroekonomické kondicionality nemůžeme tedy eh, ohrozit ten víceletý finanční rámec. Děkuji. Mm, mm, kolega Kodmanis, já také chci tedy eh, říci, jako stínový za ALDE, tak říci, jaké jsou naše pocity, ano, a které jsou citlivé body pro ALDE. Pokud je o makroekonomickou kondicionalitu emočně, co emotivně, o co komise používá, eh, samozřejmě, eh, jak tedy žádná, žádná země na tom není dobře, tedy jak tam dávat tedy čerstvé dobré peníze, když je, e, jsou tam ty špatné peníze. Ale rada se dohodla na textu, který je zcela nepřijatelný pro parlament. Proč? Poněvadž oni e, charakterizovali situaci tak, že e, když ta země ne, nesplňuje makroekonomickou kondicionalitu, a jak to napsali? Napsali to tak, že pokud ta země nesplňuje uh,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 tedy snížit eh, nadměrný rozpočtový schodek, tak, eh, mm, tak poprvé, když to komise stanovila, tak ta mm, dala 50% do rezervy a celé ty peníze se tady nevyplatí, takže se to dá do rezervy. A podruhé, když komise uvidí, že ten plán země neplní dále, tak to znamená, že může v podstatě odebrat všech 100% prostředků. A v roce 2011 jsme nám vysvětlili, že 17 zemí skutečně má mělo nadměrný schodek, včetně těch bohatých, které jsou e, dárci do rozpočtu. A některé z těchto zemí, jak víte, nesplnili plán, tedy snížit ten schodek na 3% za jeden či dva roky. To, což znamená, že tady nehovoříme o zemích, které jsou v krize, ne v krizi, ale rozpočty, které mají, země, které mají e, e rozpočtový schodek větší než 3%, a nevím, jak se dohodli v Německu. Třeba, třeba Německo to, mm, mm, tedy eh, eh, to má nějak vyjednáno, a, ale v Holandsku, eh, tedy v Nizozemsku, my jsme pod touto hrozbou. A jak tedy to komise potom udělá? Jak, když budete krátit strukturální fondy, tak tam budete mít, jak to na rozvaze, strukturální fondy a na výsledovce, tedy projekty. A to je špatně. Ono to vypadá jako, že by komise chtěla použít na nás byč. No, a potom Agri, no peníze z Agri, no tam není e, odvaha se to dotknout, to by je farmáři zabili. Ale soudržnost to je něco jiného. Tam se jedná se státy. A, takže v zásadě s tím nemůžeme souhlasit. Pokud jde o tu výkonnostní rezervu, ono tomu tak není, protože jak oni to plánují? Oni se e, dohodli a jediná věc, ta, tak 7% znamená v podstatě, že to chtějí převést do příštího finančního rámce. Co udělají? Vy dohodnete se na těch partnerských dohodách, na programech spolupráce a stanovíte si priority a 7% to je rozpočet mezi prioritami a pokud v roce, deva, v roce 19 tedy jeden rok před rokem 2020, takže pokud vy zanalizujete ten účel a zjistí se, že jste nesplň, nesplněli ty pokyny, guidelines, ty termíny a pě, napsané parametry, e, tak oni těch 7% vezmou z těch priorit, ale umožní vám, tedy té zemi nebo regionu, aby pře- rozdělili ty peníze na jinou prioritu, jiné priority. A musí tedy všech, ale dokud všechno nepřeprogramujete, no tak ty peníze e, státy eh, možná půjdou eh, tedy těm eh, příjemcům tedy v jednotlivých zemích v tom období do roku 2020, ale z komise ty peníze půjdou státům až v roce 2020, ne předtím. Takže toto období, když dále budeme, tak oni budou protahovat to období, aby nemuseli platit. A to je důvod, proč jsme proti, ale ono to vypadá, že takže samozřejmě potom se toho zneužívá emotivně. Jak jste proti, jak je možné, že jste proti makroekonomické kondicionalitě a podobně. Ale pozor na takovéto emotivní návrhy a reakce. Děkuji, paní předsedající, děkuji. Já nevím, zda ještě někdo, hmm, paní Jamaži, pan, pan Jamaži, děkuji. Jakožto Eh, člen vyjednávacího týmu, já si dovolím pár poznámek. Všichni jsme si vědomi toho, že eh, příští eh, trialogy budou důležité a že skutečně asi se dostaneme k nějakému závěru, pokud pokud zároveň budeme pevně hájit principy a pokud samozřejmě budeme mít i Eh, eh, eh, smysl pro kompromis, ducha kompromisu. Obecně nejprve. My máme pocit nyní, že nějak určitým způsobem v podstatě vytváříme takový precedens judikaturu Evropské unie v oblasti spolurozhodování. A je tedy strašně důležité, a v podstatě o to jsme se pokusili, je strašně důležité, abychom zde vystupovali velice pevně, aby toto pravidlo bylo respektováno. Určitě jsou zde časové limitace, jak správně připomněla paní předsedající, ale je zde skutečně nutné respektovat parlament, eh, který má své pravomoci a eh, nemůžeme právě proto, že eh, všechno by Eh, že jenom kvůli tomu, že kdyby se to všechno přehodnotilo, že by to znamenalo velké zmatky. Ne, my musíme trvat na svých kompetencích. Pokud jde o makroekonomickou kondicionalitu, já myslím, že to je nejtvrdší rána regionální politice a strukturálním fondům. Je třeba Eh, si říci, co to všechno pokrývá, kde je původ v toho všeho. Ostatně ten návrh kondicionality ve smyslu strukturálních fondů, v podstatě to eh, již je dlouhá historie. To je něco, co potom bylo i skonkretizováno v dohodě mezi Sarkozym a Merkelovou a já jsem položil otázku na trialogu a pan eh, komisař Hahn nebyl schopen asi odpovědět, ale je pravda, že další politiky v podstatě nemusí podléhat této podmínce a již teď je třeba se zamyslet nad tím, co bude po roce 2020. Takže to není nějaká minoritní mm, subsidiární věc, ne, je to věc důležitá a já jsem velice rád, že celý náš výbor zaujal mm, mm, pevný společný postoj a já si myslím, že je třeba teda jít vpřed a možná bude možné, buď na úrovni celého toho procesu, procedury nebo na jiných úrovních, předkládat návrhy, které umožní, abychom se dostali ke kompromisu. Druhá poznámka, kterou si dovolím učinit, a to se týká spolurozhodování. Ehm, to je druhá, ta druhá poznámka se eh, eh, týká Eh, il y avait un certain nombre de... Týká tedy eh, fondu sociálního, zde tedy mm, měli jsme určitá rozhodnutí rady, která nerespektovala eh, spolurozhodování. Zde mm, proběhly interinstitucionální jednání, která byla zahájena na úrovni rady a parlamentu a problematické otázky, ty eh, tedy potom jsou posunuty, přesunuty do přílohy 3 a nyní se o nich diskutuje na trialogu a zde já jsem velice rád tedy. Ještě bych chtěl upozornit komisi na jeden bod, který figuruje v příloze 3 a který v podstatě přebírá eh, bod 51 či 54, 51 myslím. To je bod, eh, který byl v tom rozhodnutí. Eh, Decision du CFP, il est... A takže to je bod 51, který je nyní převzat v příloze 3 a to je, že mm, ve smyslu strukturálního fondu dotace 200 milionů, tak ta se alokuje na ostrov Majot, který se stává ultraperiferním regionem k 1. lednu 2014. Je třeba si uvědomit, co to bude znamenat. Tady mm, stejně jako u ostatních, tedy eh, eh, tedy, eh, tedy nejde o nějakou dodatečnou obálku či dotaci, nejde o paušální dotaci, kterou dostane ostrov Majot ve výši 200 milionů euro. A já jsem položil otázku komisi, a i v Francii a radě. Proč 200 milionů? Na jakém základě? Jak se k tomu došlo, k tomu číslu? Kdo to vypočítal? Podle jakých kritérií? Proč ne 100 milionů a proč ne 600 milionů třeba? To nemá přece žádný smysl. Nemůže Majot dostat nějakou paušální dotaci jen tak. A přitom se o, e, o, e, zamít, zamítne ostrovo aplikovat kritéria. A Eh, nám bylo řečeno, Majo, to není na seznamu těchto ultraperiferních regionů, takže není možné tam aplikovat eh, na něj tato kritéria pro tato regiony. Ale zde, zde tedy eh, přece podle nařízení my se dostaneme na seznam těchto regionů k 1. ledu 2014 a tudíž je zřejmé, že jsou to kritéria NAC2, která je třeba aplikovat. A to je samozřejmě potom mm, velký precedens precedens pro tento nový ultraperiferní region, aplikace normálních kritérií, která se budou aplikovat na celý nejméně rozvinutý region, skutečně to by mělo spíše být pro v našem případě 415 eh, milionů euro. Já bych ještě chtěl říci, že Majot určitě bude mít velké absorpční problémy vůbec eh, použít tyto prostředky, ale není možné nás takto předem odsoudit, nějak a priori nasankcionovat. Přece tady jsou pravidla. Když nějaký region není schopen absorbovat prostředky, tak na to jsou potom pravidla, jak se to řeší. Takže to je to otázka, která figuruje v, v příloze 3. Je to otázka, která spadá do pole působnosti spolurozhodování. A já si myslím a doufám, že náš vyjednávací tým určitě zaujme kompromisní postoj vůči radě tak, aby tato nespravedlnost byla napravena. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo jiný má otázky či připomínky? Pokud na ní Lambert. Ještě vem, tak podívejme se teď na to, co jsme slyšeli. Eh, pokud jde o vědnávací tým. jak řekl kolega Godmanis, hovořil o e, spolurozhodování. Samozřejmě je pravda, že spolurozhodování znamená, že musíte bojovat za obsah, za to nejlepší, ale ve finále spolurozhodování může znamenat kompromis. A možná, že e, tady e, vyjednávací typ by mohl říci, pokud máte třeba vyjednávat o těch různých bodech jako makrokondicionalita, no je zcela zásadní, aby vlastně jako parlament, tedy to je skutečně výjimečná situace a to je poslední možnost, která může nastat. To není, že by se to nemohlo stát. Ne. Možná bychom mohli se zamyslet na roli eh, parlamentu při těchto specifikacích. Když hovoříme o fondu Solidarity, pět, tam 5 miliard, tam 5 miliard a tak dále. Takže tady eh, samozřejmě parlament se do toho zapojuje. Takže spolurozhodování Mm, by nám mělo dát možnost, eh, tedy parlamentu, říci něčemu ano nebo ne. A potom eh, je to otázka implementací pravomocí parlamentu. Takže to je naše taková první váha. Uh, any other comments? I just would like to... Má někdo nějaké další připomínky? Eh, já bych ráda poprosila komisi, abyste nereagovali teď, vlastně to asi ani není možné, ale v souvislosti s tím, co říkal pan Omar Gio Majotu, bych ráda řekla, že eh, my v parlamentu v tomto výboru jsme vlastně právě připravili, asi před týdnem jste to, myslím, obdrželi stanovisko od sekretariátu o prováděcím aktu k nařízení komise z roku 2003, kde se stanovují společné systémy, společná pravidla pro teritoriální jednotky a dochází k aktualizaci těchto teritoriálních jednotek. A v této aktualizaci, v tomto novém prováděcím aktu, který vstoupí v platnost dva dny poté, co bude vydán v úředním věstníku, je uveden seznam francouzských regionů, kde je Majot v seznamu NAC 2 i NAC 3. Takže bychom asi rádi chápali, proč se Majot vlastně eh, řeší v této aktualizaci nařízení o společné klasifikaci evropských teritoriálních jednotek, pokud, jde, eh, pokud je i v seznamu NAC 2. A proč se tedy nelze obrátit na proceduru podle NAC 2 pro ty nejvzdálenější regiony, pokud jde o přidělování prostředků, protože pokud víme, tak zde funguje určitá taková jaksi výjimka, dejme tomu, a je to rozhodnutí eh, vlastně na základě vlastního úsudku co do alokace 200 milionů pro, to, pro tuto oblast na příští finanční období. Takže eh, pokud budeme mít čas eh, během třístraných jednání dnes, rádi bychom i tuto otázku probrali. Takže prosím, předejte to kolegům, aby nám pak mohli vysvětlit, jak to tedy s tím majotem vlastně je. Má ještě někdo nějaké další připomínky? No, on tento výbor je tak trošku nepředvídatelný. Té dodržujeme čas, protože si myslíme, že se bude hlásit hodně lidí a pokom, potom se nikdo nehlásí. Tak aspoň Jan Olbricht. Já nechci nějak zachraňovat čest našeho výboru. Mám jednu takovou politickou otázku. asi na naše spoluspravodaje i na paní předsedkyni, jak velké je zde riziko, protože jsou zde určité věci, které nejsou vyřešeny, například ty makroekonomické elementy. A to je vlastně problém toho celého přístupu členských států, který je velmi drsný, nejenom v těch jednáních eh, co do Litvy a tak dále, ale víme, jaká jsou stanoviska jednotlivých členských států. Eh, například, co nová německá vláda teď po volbách, že ano. A pak je zde otázka té výkonnostní rezervy. A pak jsou zde další důvody z jiných výborů. Je to otázka eh, zemědělské politiky, je to otázka horizontu 2020. Je tady celá řada prvků v rámci spolurozhodování, které nejsou vyřešeny. Takže v jaké jsme pozici my jako výbor REGI? Jsme hlavním hráčem nebo spíše jak si eh, jsme podřízeni tomu, že, má, že ostatní výbory mají daleko tvrdší přístup? To je velmi důležité pro ta jednání. A druhá otázka pro náš výbor. Eh, jsme v té situaci, kdy do plena půjdeme bez čehokoliv dalšího, když nemáme nic nového od výboru, nic nového od rady a komise nemá taky žádné nové nápady, takže vlastně jsme v situaci, kdy nevíme, jestli dva týdny před hlasováním přijde něco nového. Tak buď se shodneme na tom, že to je hotovo, anebo ne. Takže to je možná taková tak trošku řečnická otázka, ale rád bych se na ní zeptal. Eh, pan Nistelrooy. No, víte, ono ten největší problém nikdy není jasný. Je to otázka vnímání. Myslím si každopádně, že jsme se posunuli o velký kus cesty a máme způsob, jak vyřešit všechny ty hlavní body v rámci nějakého balíčku. A protože chceme věci dotáhnout do konce, eh, máme dobrou naději, že dospějeme výsledku, Já upřímně nevím, kde ty ostatní problémy jsou v těch ostatních výborech, nemám ten komplexní obrázek, ale pokud vím, tak můj postoj by byl takový, že my to spíše tak trošku zdržujeme. Upřímně řečeno, člověk nikdy neví, jestli se neobjeví nějaký politický signál, díky kterému se věci posunou dál. To je velmi často e, zcela protichudné vůči tomu postupu v rámci prvního čtení. Takže jde o to vypracovat kompromis, dát něco na stůl a zajistit víceletý finanční rámec, aspoň tedy z naší strany. Lze velice těžko hodnotit, jestli v jiných částech práce parlamentu v rybolovu, v zemědělství a nebo jinde budou nějaké větší problémy. My jim nemůžeme říci, eh, Eh, máme společné problémy, pojďme to společně zablokovat. Ale ono nejde o to, abychom něco zablokovali, ono jde o to, abychom něco vyřešili. Takže jde o to vytvořit koalici, abychom nakonec mohli vytvářet co největší tlak, aby se věci vyřešily. a aby se dosáhlo konečné dohody na víceletém finančním rámci. Já jsem přesvědčen o tom, že ta dohoda je možná, pokud všichni budou hrát svou roli, tak jak mají. Já si nemyslím, že naše stanovisko bude takové, že víceletý finanční rámec odsouhlasíme pouze, pokud budou vyřešeny všechny dílčí otázky. Já si myslím, že to nepůjde. Ehm, jde zkrátka o to, abychom splnili svůj mandát, abychom vás přesvědčili o tom, že jsme odvedli svou práci dobře. Ještě Konstance, prosím. Děkuji. Ehm, pokud jde o rozhodnutí o víceletém finančním rámci, tady jde skutečně o našem rozhodnutí o nějakých kompromisech, o makro, makrokondicionalitě a tak dále. Pokud bychom ehm, změnili tu výkonnostní rezervu, tak to bude mít dopad na eh, každoroční rozpočtové tabulky, samozřejmě. A makroekonomická kondicionalita, zde máme signály od rady velmi jasné v tom smyslu, že pokud nebude makrokondicionalita, nepřijmou eh, ten balíček, to pro ně zkrátka není kompromisem. A v parlamentu máme tu situaci, že máme velkou většinu pro vymazání celé té otázky makrokondicionality. A jakým způsobem teď tady dosáhnout kompromisu? No, obtíž je v tom, že samozřejmě všichni přemýšlejí o tom, jak, se, jak z toho ven. A problém bude, ani ne tak, když budou kompromis, ale když nebudou, tak část parlamentu zkrátka bude pro a část bude proti. A právě proto musíme jednat a společně s členskými státy nalézt nějaké východisko, které tento kompromis umožní. Takže to je asi tak to nejdůležitější, co ještě není vyřešeno. Pokud jde o zemědělskou politiku, myslím si, že tady není ani tak problém s čísly. Protože víceletého finančního rámce se to v podstatě nedotýká. A proto hlasování o víceletém finančním rámci nebude závislé na podrobnostech kompromisu ve výboru pro zemědělství na horizontu 2020. Nakonec to rozhodnutí o makrokondicionalitě a výkonnostní rezervě bude naše rozhodnutí, my ho musíme připravit. A to bude to rozhodnutí, které určí, jestli se rozhodne o víceletém finančním rámci nebo ne. A chci to říct naprosto jasně. Ze stejného důvodu zde bude i tlak ze strany členských států na jednotlivé poslance a poslankyně. To je téměř stoprocentní. Takže doufejme, že už dnes se nám snad podaří najít nějaké východisko v třístranných jednáních. Pokud ty otázky rybolovu a zemědělství nebudou vyjednány do konce letošního roku, Existuje už několik alternativ zaměřit se nejprve například na politiku soudržnosti a pak postupně na zemědělství a rybolov. To může pak přijít později, pokud to bude nutné, ale to pro současný stav věcí není problém. Ale pokud jde o plénum, samozřejmě víte, že potřebuje jenom jedno hlasování Samozřejmě procedurálních možností je spousta, někdo může podat pozměňovací návrh, eh, jako Lambert říkal o tom Evropském sociálním fondu, to může udělat frakce nebo eh, někdo takový, můžou požádat o pozměňovací návrhy, nicméně proto pak potřebují většinu a doufejme, že žádný pozměňovací návrh takovou tu většinu nezíská. Proto pracujeme na základě kompromisu a měli bychom přijmout, že samozřejmě kompromis není ideální, ale je to jediný způsob, jak se posunout vpřed v situaci, eh, kdy poslanci tohoto parlamentu potřebují do konce roku říci, ano, my jsme připraveni dát regionům peníze na politiku soudržnosti, což je, myslím, naprosto zásadní. Jednak kvůli špatné situaci v regionech na straně jedné a také vzhledem k tomu, že se blíží evropské volby. A já upřímně nechci hnát vodu na mlín antievropanům, kteří by mohli začít říkat, no vidíte, oni ani nedovedou využít peníze, které jsou pro ně připravené. To by pro nás bylo skutečně katastrofální. A v této atmosféře právě musíme nalézt kompromis. Děkuji, Vojčech Oleničák. Děkuji. Eh, já bych chtěl zdůraznit eh, shodou okolností, že jsem eh, poslancem i ve výboru pro zemědělství a účastním se pracovní skupiny pro reformu SZP a v podstatě jsme připraveni. Všechny finanční otázky jsou uzavřeny, žádné překážky už nejsou. A v příštích několika hodinách nebo dnech vydáme komuniké o uzavření těchto jednání a společná zemědělská politika bude připravena na odhlasování na štrasburském plénu. Takže z této strany překážky nehrozí. Tedy pro přijetí víceletého finančního rámce samozřejmě. Nicméně nesmíme si nechat namlouvat eh, členskými státy, že společná zemědělská politika není. Ona je, je připravena. Má ještě někdo další připomínky? Možná bych se ještě vrátila k té otázce pana Olbrichta. Je potřeba, a samozřejmě jsou zde všechna ta rizika, která tady zazněla, eh, prostřednictvím makrokondicionality jsme součástí těchto rizik. Nicméně pracujeme na tom, nejenom proto, že se bojíme, že nás z toho někdo obviní, ale protože víme, že dříve nebo později tu dohodu potřebujeme. Já nevím, jestli to je teď do října nebo do prosince nebo do kdy. Každopádně zpravodajové na tom pracují a pracují na tom proto, že chtějí nalézt nějaké řešení. A za další jsou zde určitá rizika týkající se těch technických aspektů, protože konec konců tady diskutujeme o těch jednáních, ale zároveň probíhá obrovské penzum práce na technických schůzkách, eh, kterých se účastní sekretariát a předsednictví a komise nám s tím také pomáhá. A na těchto jednáních se dělá hodně práce, která pak není moc vidět. Práce nám hodně také ještě zbývá, zejména v oblasti úvodních ustanovení a bodů odůvodnění, nicméně i právní služby a právníci lingvisté odvádějí spoustu práce, oni to musí vycizelovat až do poslední čárečky, aby ten text byl naprosto jasný a zbývá jim toho ještě dost. Nicméně spolupráce je velmi na vysoké úrovni, takže doufáme, že tyto technické aspekty plně využijí eh, flexibilitu i v oblasti právní, mimo jiné tak, aby hlasování v plénu bylo co nejméně problematické. Mohu vám říci, že v oblasti makrokondicionality eh, já už jsem velmi známá tím, že všechno blokuji, takže až se někdo začne pomlouvat, tak to budu určitě já. Já to beru tak trošku jako kompliment, ale eh, Eh, tak se věci mají. Takže jsme pod drobnohledem v tom smyslu, že si lidé myslí, že něco blokujeme. Proto je to tak důležité téma. Tak jo, pokud nejsou žádné další žádosti o slovo od nikoho v sále, tak tento bod můžeme uzavřít. A e, on je to poslední bod pro dopolední zasedání, takže e, doufám, že přijdete snad všichni i odpoledne. E, proběhne zde zajímavé slyšení o nových členských státech. Přijdou sem zajímaví řečníci. Děkuji vám a uvidíme se ve tři hodiny.